So, freue mich, dass ich das auch mal machen darf. Takže mám velikou radost, že i já takhle si mohu dovolit uhodit rukou do stolu. Možná vás, kolegové, napadlo, že já nejsem ten správný předseda, ale náš pravý předseda i jeho zástupce zatím nejsou k zastižení Nevím, zda tedy padly za oběť belgickým dráhám. Doufejme však, že už na cestě opravdu jsou a já jim pak rád předám žezlo. Um, doufejme rovněž, že už do uh, tady budou. Uh, jinak, uh, pokud tedy já bych to nezačal, tak by se nikdo pak nedostal ke slovu. Informace znáte. To z info určitě vše vyplývá, vše je tady na webstreamu, máte tlumočení v příslušných jazycích k dispozici a já se táži, zda jsou nějaké námitky vůči pořadu jednání ze strany kolegů, kolegyň, nikoli, výborně. Pustíme se tedy do našeho pořadu jednání. A začínáme bodem číslo jedna. Slyšení Klause Heinera Lejného, kandidáta navrženého německými orgány, ehm, našeho vlastně kolegy. Z toho, co vím, obvykle je to tak, že zpravodajka, a to je v našem případě paní kolegyně Inesa Jelá Zember, dáme příležitost, aby na začátku pronesla pár slov. Jak si přeješ, Ines? Dobrá. V takovém případě eh, nejdříve pan Line. Vážení sromáždění, milí kolegové, kolegyně, dal jsem si sám pět minut a pokusím se vyhovět tomuto časovému rámci. Vlastně se vše týká třech, tří tematických eh, okruhů. První, proč já, proč se o to ucházím? Eh, druhá otázka, to je, zda jsem eh, schopen, zda jsem opravdu vhodný. A třetí, otázka mé nezávislosti z pohledu eh, vážnosti této funkce. Odpověď na první otázku. 22 let eh, už jsem poslancem, z toho 20 v této sněmovně, což troufám si říct je opravdu dlouho. A když eh, po 20 letech mi z Berlína zavolali a předložili mi nabídku jménem naší spolkové vlády mě nominovat, tak jsem ani dlouho neuvažoval. Už mi mám padesátku na krku a to je doba eh, zvážit, zda bych neměl se pustit do něčeho nového. A nová výzva po té, co jsem si zde už odkroutil pár hezkých let, eh, to je něco pro mě, tedy řekl jsem ano. A předtím však jsem si ještě eh, nasromáždil pár informací o té instituci a došel jsem k závěru, že přece jen je tam e, trochu práce, která potřebuje být odvedena a rovněž je to instituce, která potřebuje být reformována. Proč? Protože to, čím se zabývá, by mělo širší měrou být e, k dispozici i těm, kterým má sloužit. Doufám, že tedy k tomu mohu přispět, že rovněž komunikace mezi institucemi, zejména mezi parlamentem a účetním dvorem, může být vylepšena, což znamená, že účetní dvůr by měl být lépe schopen vyhovět požadavkům parlamentu, zejména tohoto výboru pro rozpočtovou kontrolu, že se může příslušně tedy vyvíjet. Eh, bylo propracováno mnoho dokumentů eh, k vývoji účetního dvora, jak interně, strategické dokumenty, tak i to, co se můžeme doči, dočíst v peer review. A je tam mnoho velice cených námětů, jak se může účetní dvůr vyvíjet, jak může být účinnější. A to si myslím, že by mělo patřit i k mým povinnostem, pokud se opravdu na nejbližších šest let stanu Eh, tímto členem. Eh, co se týče vhodnosti nebo schopnosti, já jsem sice nikdy nesložil eh, zkoušku auditora. to v Německu ale není ani předpoklad nutný. mám však právní vzdělání a jako právník jsem se zabýval rozpočtovým právem, veřejným právem, rozumím tomu tedy z tohoto pohledu a pak v praxi přece jen jsem s tím přišel eh, do styku. Vidíte to i z těch odpovědí na ty otázky, které jste mi položili. Eh, praktické politické činnosti jsem se opravdu velice často zabýval rozpočtovými záležitostmi, účetními záležitostmi. Nejdříve jako člen samozprávy v Düsseldorfu, kde jsem odpovídal za tyto věci. Rovněž v Bundestagu v Německu jsem se zabýval rozpočtovými záležitostmi. Byl jsem eh, členem výzkumného nebo eh, průzkumného výboru pro ten takzvaný Trojhand při privatizaci bývalé NDR. A zde v této sněmovně, když se podívám 20 let zpátky, tak e, v poměru k tomu byl můj kontakt s hospodářskými a rozpočtovými záležitostmi poměrně omezený. Přesně však, přesto však jsem spolupracoval s našimi účetními právě v této e, oblasti a byl jsem buď zpravodajem nebo stínovým zpravodajem za svou politickou skupinu u všech směrnic týkající se eh, knihovnických záležitostí, týkající se účestních záležitostí a eh, konečně v loni eh, ta směrnice o podnikovém účetnictví byla úplně přepracována právě i s mým um, přičiněním. Myslím si, že i jednoznačně se budu řídit eh, tím pravidlem nezávislosti. Eh, v to věřím, že je to tak správně ukončím veškerou dosavádní praxi. Už příští týden se vzdám funkce eh, člena předsednictví Düsseldorfské CDU a tam bude už začátkem příštího měsíce povolán nový předseda. Eh, skončím rovněž se svou advokátní praxi. Eh, na konci února pravděpodobně s prvním březnem tedy přestanu být partnerem tam zcela jednoznačně ani e, nebudu vůbec členem žádných advokátních združení a e, to, že jsem tedy, e, mám povolení působit jako advokát, a to už jsem nechala odsouhlasit s příslušnými úřady v Düsseldorfu v souladu s německou praxí, bude mm, pozastaveno, takže ani mě nebude nikdo smět nazvat advokátem. Všechny ostatní činnosti, ať už v dozorčích radách, v předsednictvích a tak dále, to si tam můžete na seznamu přečíst, všech těchto činností se opravdu vzdám po dobu působení v účetním dvoru. Všem těmto orgánům sdělím, že nejsem schopen dále působit v této funkci. Tedy všechny předstupní podmínky, všechny předpoklady týkající se členství v účetním dvoru opravdu splním. To jsem chtěl na úvod vám všem otevřeně říci a jsem k dispozici, máte-li případně nějaké dotazy. Děkuji panu Lejnemu. A nyní nejdříve paní zpravodajka pravděpodobně se vyjádří a potom si vyslechneme další řečníky případné. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane lehne na zasedání tohoto výboru. Je pravda, že jste s naším výborem neměl mnoho kontaktů, ale právě proto může být zajímavé, když tady před nás předstoupíte jako kandidát na člena účetního dvora Hovořil jste také o nedostatečné zkušenosti, pokud se týká toho konkrétního úkolu, který by před vámi stál. A mě by zajímalo, abyste nám řekl, vzhledem ke své bohaté praxi, jak politické, tak i právní, i s ohledem na otázky, které jsou předkládány našim výborem, tak v těchto odpovědích eh, jste zmínil některé body, které by podle nás mohly být zajímavé, především pokud jde o vaše zkušenosti s praním špinavých peněz a tak dále. Bylo by dobré, kdybyste nám řekl ze své zkušenosti, jak si myslíte, kdybyste se stal členem účetního dvora, tak jak si myslíte, že byste mohl této instituci pomoct díky vašim zkušenostem? Za druhé, pokud jde o nezávislost, vy Jste se zmínil také o střetu zájmu. Ve své dlouhé politické kariéře jste byl v parlamentu odborníkem na transparentnost, ale je pravda, že od roku 2003 jste členem Mezinárodní advokátní kanceláře. Vystupujete tam jako advokát, dokonce i dnes, který je specializován na evropské záležitosti i ve svém prohlášení zájmu, které zveřejňujeme všichni, uvádíte, že ta vaše parlamentní činnost je, řekněme, vaše druhá práce a ne vaším prvním a hlavním zaměstnáním. Takže si myslím, že je úplně normální, že se vás na to ptám, protože se to objevilo v uplynulých měsících, není to nic starého, ale ve vztahu ke směrnici související s tabákem, s tabákovými výrobky, s tou revizí, došlo k tomu, že jsme dostali celou řadu různých eh, dopisů, různých reakcí. A kromě toho, že jste předsedou výboru Jury, tak jste byl eh, také zpravodajem k tabákové směrnici a to vyvolalo opravdu velkou reakci, protože ta advokátní kancelář, kde vy pracujete, má za klienta jednu mezinárodní tabákovou společnost. Takže To jsou věci, které se řešily i v souvislosti s komisařem Dalím a tak podobně. Takže bych byla ráda, kdybyste nám to vysvětlil, aby bylo jasné, že tam není opravdu žádný stín střetu zájmu Vzhledem k tomu, že účetní dvůr eh, provádí audit taky této oblasti, tak by bylo dobré, kdybyste tuto věc vyjasnil. A teď eh, už eh, zacházím k tomu, co by mohla být vaše aktivita. Vy hovoříte například o tom, jaký vztah má mít účetní dvůr s tímto výborem a s parlamentem obecně. A to je pravda, my jsme o tom hovořili, právě teď eh, pracujeme na zprávě o budoucnosti účetního dvora a snažíme se o to, aby ten kontakt mezi parlamentem a účetním dvorem byl vyvážený, aby bylo dosaženo rovnováhy. Vy říkáte, že je zde tedy oddělení účetního dvora, které tímto podvěřeno, ale mě by zajímalo, jak se na to díváte vy, jaké jsou tedy vaše představy Tam se právě říkalo, že by se rozhodnutí účetního dvora neměla postupovat parlamentu, ale pouze vyšším orgánům. Takže to by mě zajímalo, jak se na to díváte. To je zatím z mé strany vše. Teprve poté, jestliže dostanu další šanci, poté co položí otázku, otázku všichni kolegové, tak mám ještě další konkrétní dotaz. A ta odpověď na tu poslední otázku je pro nás opravdu klíčová a my bychom chtěli, aby všichni kandidáti odpověděli tak, eh, jako jste odpověděl vy. Takže v tomto smyslu nemám žádné námitky. Děkuji. Vielen herzlichen Dank, Frau Ayala. Ich möchte die... Děkuji Pani Ayala. Já bych rád využil příležitosti, protože se jedná o veliký balíček dotazů odpovídat na otázky jednu po druhé a pak eh, postupně na další. Eh, k první záležitosti. Myslím si, že eh, to, že je účetní dvůr koncipován jako kolegiální grémium, není náhodou našimi tedy otci, matkami, zakladateli. Jsou tam určité principy, prověřování. Jsou rovněž určité požadavky na kompetence členů za určitou zemi a pak jsou samozřejmě i požadavky na to, aby ten člověk měl znalost těch institucí, aby byl schopen zhodnotit práci účetního dvora z pohledu toho, jak fungují instituce, které ten dvůr zkoumá a jaké ty mají požadavky. Já to zcela schvaluji, tento princip kolegiality, že mu tak říkám, a že ten účetní dvůr má zračit to, jak vyhovuje eh, požadavkům těch institucí, které zkoumám. Um, ano, zkoušku um, auditorskou nemám, ale um, 15 ze 17 eh, členů za Německo není ani jeden auditor um, a z těch 17 místopředsedů německých uh, účetních dvorů je 13 právníků a to je tedy z pohledu německého poměrně normální, a jsme velkou zemí, že se dává pozor na to, že právě i lidé, kteří mají trochu jiný původ z pohledu znalostního a že kteří se například zabývali například otázkou praní špinavých peněz právního pohledu, které mohou přispět svým dílem. A já si myslím, že eh, kdybych to neuměl, tak bych se ani neucházel ehm, úloha eh, služby, eh, kterou má poskytovat eh, účetní dvůr. Tady máte pravdu, že já na ně to nahlížím jako na těžiště eh, jeho funkce. Jednou ze základních úloh účetního dvora, stejně jako jiných institucí odpovídajících za rozpočet, je podporovat instituce v koncipování rozpočtu a v jeho kontrole. Ehm, to, že se musí každoročně eh, připravovat absolutoria, to je klíčové a práce účetního dvora se musí lépe orientovat na požadavky zainteresovaných stran, což je parlament, ale určitou měrou i parlament a komise. Uh, a musí se orientovat na to, jak ty instituce fungují. A zároveň ale musí být zcela nezávislý. E, to spadá do jeho pravomoci. Ale důležité je, aby ty pravomoci byly nastaveny a koncipovány tak, aby se ten adresát z toho dokázal pozitivně poučit. Ty zvláštní zprávy, tam se domnívám, že tam je třeba rozšířit e, tuto činnost. Nyní jsme v takové legislativní legislativní fázi EU, kde se nezabýváme ani tak úplně zcela novými eh, legislativními akty, ale spíš přepracováváním, novelizacím, vylepšováním. A tady by opravdu velice pomohlo i pro zákonodárce při přepracovávání eh, zákonů eh, se zabývat i účetním dvorem, takže to je odpověď na ty dvě první otázky. Pak jste se tázala na mou právnickou činnost. Tady bych si dovolila vám oponovat. To rozhodně není tomu tak, že být zde poslancem je vedlejší činnost. Ti, kteří mě zde znají, tak vědí, že je to moje hlavní činnost a že jsem byl jako zpravodaj mezi prvními, mezi těmi, kteří často podávali zprávy. Dostal jsem i určitou cenu za to a rozhodně jsem nebyl nějakým nečinným eh, europoslancem, je to moje primární činnost. A zároveň i v mé práci vždy záleželo na tom, abych byl nezávislý. Nikdy jsem se nechtěl dostat do situace, kdy bych byl například závislý na své straně nebo na někom, když vykonávám svou práci. Proto bylo důležité, abych zůstal advokátem alespoň formálně, protože ono člověk nikdy neví, co se v politice stane. Abych, když náhodou Eh, se zde eh, nějakým způsobem ocitl mimo tento parlament, mimo tuto sněmovnu, tak abych si měl jak vydělat na chleba. Eh, proto je to fakt, že jsem v omezeném smyslu zůstal advokátem. A jinak eh, to, že jsem byl eh, určitým způsobem eh, propojen s někým jiným. V mém mateřském městě jsem opravdu patřil k nejvlivnějším občanům a to automaticky znamenalo, že jsem byl v určitých funkcích znám. A nyní tabaková směrnice. Já vám to řeknu, jak to bylo den před hlasováním o zprávě v právním výboru večer se nevládní organizace, a to už nevím ani která, začala šířit s různými výtkami a i zde ve sněmovně a na veřejnosti, že je tam střed zájmu, protože moje kancelář Taylor Wessel eh, je poradcem jedné z těchto firm. Já jsem byl překvapen i mý kolegové. A v tom dni jsme to proskoumali a dostal jsem eh, většinu 16 proti 4, tedy zpráva byla vysloveně schválena, eh, byla pro úpravu tabakového trhu, ale poukazovala i na rizika, nebudu nyní zacházet do podrobnosti, ale sami víte, že jedna tabaková směrnice eh, o reklamě byla právním výborem eh, pozastavena. Takže jsme provedli rešerši a výsledkem bylo, že Taylor Wessing v Dubaji, v Sjednocených Arabských Emirátech, byl eh, odpovědný za pracovně právní záležitosti a to je JTI, e firma tedy, která vyrábí tabákové výrobky a to bylo mezi únorem a dubnem roku 2013 pracovně právní záležitost, kde vlastně o tabák téměř nešlo. Eh, Taylor Wessing, to je mezinárodní síť uh, z mnoha, mnoha zemí, eh, advokátů, kteří působí mezinárodně a já nejsem schopen dosledovat to, že v nějaké zemi nějaká moje eh, pobočka, která rovněž působí pod názvem Taylor Racing, se bude zabývat záležitostmi nějakého výrobce tabáku. Takže to, že Taylor Racing v Dubaji eh, působil pro JTI, JTI, tak nemůžeme považovat za nějakým způsobem související s mou činností zde. A navíc já jsem partnerem pouze v té Düsseldorfské pobočce, tedy vůbec nemohu ani vykonávat vliv na to, co dělají dubajští kolegové. Jsem vděčný za tuto otázku, protože díky tomu jsem to mohl vysvětlit. A ještě nezávisle na všem. Zde chci prohlásit, kdybych předem o tom věděl, tak bych pravděpodobně eh, poprosil zástupkyni, eh, aby to prohlásila, Prostě jenom, abychom se zbavili takovýchto případných námitek. Ale oni jsou i tak bezpředmětné a e, můžete se podívat, jak já nahlížím na úpravu tabakových výrobků, jak z mé řeči, kterou jsem pronesl na plénu, tak z té zprávy. Mně stejně jako velké většině právního výboru jde pouze o to, aby to, čím se tím zabýváme, bylo právně e, skálopevné, abychom se tomu nemuseli vracet. To si myslím, že je tedy k tomu tématu vše. Rozeberte si to, jak chcete. Eh, mohl bych říci, že eh, mám, ty námitky se dostaly i k předsedovi této sněmovny a pak ještě kolega Hefner. Oni tam mají takový poradní výbor, nevím, jak se jmenuje, ten se zabývá finančními zájmy. Oni i oni si mě předvolali, tam jsem to vysvětlil, tím se to vyřídilo a doufám, že i zde to dopadne stejně. Děkuji. Dann habe ich jetzt Wortmeldung. A nyní vidím, že se nám hlásí paní Inge Kresle a pak ještě Dagmar Rodben. Děkuji. Je mně velice líto, že náš stínový zpravodaj Jean-Pierre Audy je ve Francii, nemůže zde být přítomnem, ale výslovně mě pověřil, abych zde prohlásila, že jsem eh, pro a že on je pro a že nemám žádné pochybnosti po té, co jsem si prostudovala tu složku. Mám jednu připomínku, jednu otázku. Účetní dvůr se soustředuje na zkoumání právní přítusnosti a propočtu chybovosti. Eh, ta míra chybovosti vede k tomu, že se pak tady zabýváme velice obsažně a e, tím, jaký to má dopad na absolutorium. A to si myslím, že by nemělo být tím, čím se zabýváme. Pokud bych tedy si měla dovolit přání, tak e, bychom se měli soustředit na zkoumání výkonnosti a zkoumání hospodářské opravněnosti a doufám, že v oblasti hospodářského práva budeme mít zde vliv na to, jak se na to dívá účetní dvůr. A druhá moje otázka, jakou šanci si myslíte rozšířit nástroje účetního dvora, zejména vše zkrátit? Dlouhý postup, zejména u těch zvláštních zpráv, vede k tomu, že informace dostáváme v době, kdy už je příliš pozdě něco změnit. Zatím alespoň z toho, co vím nikdy zatím za posledních deset let nevedla zvláštní zpráva k tomu, abychom byli schopni něco změnit, protože to už bylo s křížkem po funuse. Takže šlo by vše zrychlit a šlo by rozšířit ty nástroje. Já se domnívám, že ano, účetní dvůr má pro nás zásadní význam, ale musíme si e, rozebrat, jak to bude vypadat do budoucna s zprávami eh, o členských státech já se omlouvám, ale je to opravdu tak, že některé země jsou problematičtější než jiné. Je mi líto, že tady musím konkrétně jmenovat, ale včera jsme dostali zprávy k Rumunsku a Bulharsku a to člověka prostě um, z toho omdlévá. My si musíme opravdu lépe soustředit na ty, o které jde nejvíc, musíme zaostřit a já bych ráda věděla, jak ty informační materiály toho účetního dvora Eh, můžeme rovněž prostudovat. Sonza Zandagard, bitte. tak, eh, eh, Děkuji. Pane Lene, že jste dnes s námi a já mám na vás tři dotazy. Za prvé, mám za to, že se chce, chcete stát členem účetního dvora také proto, že chcete jak si změnit směr vaš, vaší profesní dráhy trošku jiným směrem. A mě by zajímalo, proč eh, máte takovou potřebu v tuto chvíli. Já jsem, eh, jestli jsem vám rozuměl, tak jste také říkal, že pokud vás nejmenujeme do účetního dvora, tak se vrátíte ke své původní profesi, tedy ke své pra- právní profesi. Znamená to, že takovémto případě nebudete kandidovat v příštích volebách a nebudete tudíž kandidátem na uh, funkci evropského poslance? To byla první otázka. Druhá otázka. Za dva týdny budeme schvalovat ve Štrasburku usnesení ohledně budoucí role účetního dvora a některá ta části toho znění jsou trošku bombastická. Například říkáme, že členové účetního dvora musí být voleni z osob, které náležely eh, ve vztahu k členským státům k, in, in, k um, interním nebo domácím auditovým orgánům a kteří mají um, specializovanou kvalifikaci k uh, takové práci. A v odstavci 4 se říká, že chceme profesionály na vysoké úrovni, kteří měli zkušenosti ve veřejných financích nebo uh, v, v, s auditem a že musí e, mít hluboké znalosti evropských institucí. Myslíte si, že jsme možná byli trošku příliš eh, striktní, když jsme formulovali tyto požadavky? Měli jsme být otevřenější vůči jiným možnostem? Teď třetí otázka. V Evropském parlamentu v souvislosti s eh, procesem udělování absolutoria velmi často eh, přijímáme rozsáhlá doporučení. A pak si můžeme říkat, co se s těmi doporučeními vlastně děje. Kdyby parlament požádal účetní dvůr, aby zahrnul do svých eh, zpráv i podrobnou analýzu toho, co se děje s doporučeními Evropského parlamentu, jaký je ten eh, follow-up, je to něco, s čím byste souhlasila, co byste, o co byste co byste prosazoval v účetním dvoře? Ano, děkuji. And, uh, thank you very much, Mr. Lene, for... Ano, děkuji vám, pane Lene, za vaši prezentaci a mám na vás dva dotazy. První. Se možná poněkud uh, bude navazovat na předchozí, nebo se od toho trochu odchýlí. Otázka profesních eh, kvalifikací členů účetního dvora. Ve vašem životopise, když se podívám na vaší, um, váš životopis, tak jistě eh, znalosti právního systému Evropské unie to je velice důležité, ale když se podíváme na praxi, když se podíváme, co, jak je to stanoveno v Lisabonské smlouvě, tak, smlouvě, tak je to dost široké, ta definice. Souhlasil byste s tím, nebo myslíte, že je dobré, abychom jasněji sformulovali příště, co to znamená relevantní kvalifikace? Protože já tuto otázku tážu, tá, dávám všem kandidátům, včetně předsedy eh, účetního dvora, a zatím jsem nedostal žádnou uspokojivou odpověď. Když eh, se dívám na vaše odpovědi, nemohu než říci, že naprosto schvaluji vaše doporučení, že eh, v rámci těch audit, v rámci auditu by měl být kladen důraz na změnu eh, postupů Evropské unie tak, aby se zvýšila účinnost eh, využívání výdajů. Ale jak to byste toho chtěl dosáhnout? To je totiž velice důležité. A vzhledem k tomu, že komise má však právní iniciativu, jak byste mohli pobídnout komisi k eh, tím správným směrem? Sie möchten jetzt? Ja, ich denke, ich mache jetzt mal. Okay, ja, dann äh, hat unser Kandidat Wort gebeten, das will ich mir. Dobrá, tak eh, ještě dostanu slovo další, ale já bych na to rád odpověděl už nyní, protože už se to vrší a já nemám všechno v hlavě jenom tak. První otázka paní Gresle. TAS, to je eh, takový povinný úkol, s tím se nedá ten DAS. Ehm, ten to se nedá nic změnit, to si nemůže ani členský stát eh, vymýšlet. V Německu ale nic takového neexistuje, německý režim to neznám. Eh, v oblasti veřejného práva, když se něco zkoumá, eh, tak je to teoretická diskuse, protože ve smlouvách to je a nedá se to změnit, ale jsem toho názoru, že jenom obyčejný DAS spíše vede k určitému zmatení, protože přispívá k tomu, že cené informaci se získávají o tom, jak něco dělat lépe, ale to je spíš taková globální záležitost. Já osobně se zasadím o to, bych se zasadil, aby se e, s posílenou měrou opravdu zohlednili národní zvláštnosti ale nepoužívám tady čili regionální zvláštnosti, nikoli národní zvláštnosti, protože slovo národní, national, někdy vede k určitým sporům. Ale rozhodně se musí brát v potaz regionální aspekt, zejména, že často se jedná o regionální orgány a když se něco zkoumá, když se pak vede nějaké šetření, tak se to má brát v úvahu, o který region se jedná. A rovněž se musí zlepšit práce regionálních účetních dvorů a Eh, nezdvojovat práci, to, co se dá, to, co se už například zkoumalo, auditory nižšího řádu, tak by si měli vyměňovat informace rovněž o tom, jak se vykládá a používá eh, příslušných ustanovení a to například povede k zlepšení kvality. A sdílím eh, náhled paní Greset, že se musí mm, zvýšit těžišce a že se musí lépe vyhovět eh, přáním parlamentu. Eh, dnes už není pochyb, že eh, čas, který si eh, účetní dvůr dává k tomu, aby vypracoval ty zvláštní zprávy, je příliš dlouhý. To říká i paní Zender ve své zprávě a to se bude i eh, projednávat a už se to projednává s členy účetního dvora a já vycházím z toho, že účetní dvůr se bude snažit podniknout vše, co je v jejich silách, zrychlit ten proces a pracovat účinněji. Eh, K eh, otázce pana Zondergata. První otázka, tam je odpověď celá jasná, já už jsem to prohlásil i v loni, že každopádně už dále kandidovat nebudu do této sněmovny. Tady platí eh, princip létám či nelétám. Pokud nelétám, tak mám svou práci, mám své řemeslo, budu dál advokátem a pokud mi ten rozlet umožníte, tak budu sloužit v rámci účetního dvora, ale rozhodně na příští příští legislativní období se hlásit už nebudu. E, připomínky ke kvalifikacím, tak jak se na to tážete. Samozřejmě, že jsem se seznám se zprávou paní Ajala i s pozměňovacími pozměňovacími návrhy, protože mě to zajímá i z pohledu mé budoucí funkce. A tam jsou pozměňovací návrhy, které výslovně i e, narážejí nebo zmiňují právnickou kvalifikaci. A tady si myslím, že je škoda, že se to v té poslední verzi už nějak eh, ztratilo, že už se to tam neobjevilo. A já si myslím, že by bylo dobré to tam znovu zapracovat. Eh, odpovídá to tradici různých členských států, mezi jinými i toho, který znám nejlépe, ze kterého pocházím a tak to tam i vypadá. Pokud by eh, účetní dvůr měl i výslovně prohlásit, že se bude zabývat doporučením zájmy Evropského parlamentu. No, tomu jsem přístupný, otevřený, eh, předložím to k poradě eh, a zjistíme s ostatními, eh, pokud bych tedy se stal členem úředního dvora s ostatními, zda je to vhodné. Zda by měly být požadavky konkrétnější a silnější. Já vám odpovím takovou zkušenosti. Od dob Lisabonské smlouvy u, právní vý, u právního výboru při volbě soudců, tam máme takzvaný článek 155 a e, ze zkušenosti od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, e, co se týče kvality soudců a generálních advokátů, mohu říci, že znatelně stoupla. Kdysi to byli bývalí předsedové nejvyšších soudů, které si tam vysílala Rada ministrů a Evropský parlament a většinou to nebyl nějaký poslanec, pouze případně jednou ale má odborné znalosti. Nyní to ale je opravdová volba soudců, která zohledňuje kvalitu toho soudce a vše probíhá na principu konkurzu. A dokážu si představit, že by to tak mohlo být i u účetního dvora, ale to není naše záležitost. To by musel konvent rozhodnout, to by musel rozhodnout parlament a rada a připadá mi to velice efektivní varianta, jak zvýšit eh, kvalitu účetního dvora, protože to opravdu takto se prověřilo a zafungovalo to i u soudního dvora. A ještě jste měl poslední otázku. Účinnost. toho, jak jedná komise. Co ještě musí nastat u účetního dvora? silnější eh, následná kontrola. Čili musí se lépe zkontrolovat, když eh, účetní dvor vysloví nějaké doporučení, co se pak konkrétně s tím děje, jak se to prosazuje, provádí a to se musí dodržovat důsledně a tady musí být užší spolupráce mezi jinými právě mezi parlamentem a účetním dvorem. To se musí vyvinout dál, ta metodika, protože výsledkem bude efektivnější, úspěšnější politika na komunitární úrovni. Äh, Dobrá. Další na seznamu řečníku je tak Mario Beren, pak jsem si dovolil, že jsem se tam zapsal i sám. A pokud ještě nemáme někoho dalšího Nevidím. Samozřejmě se můžete přihlásit. Takže tím ten seznam uzavírám. A ještě Dagmar. Děkuji. Děkuji, Jensi. Myslím, že můžeme být všichni jenom rádi, že máme kandidáta pro účetní dvůr, který se jmenuje Klaus Heine Leine. Nemáme vždy úplnou svobodu při volbě kandidátu, protože nám je předkládají členské státy. Ale všichni ti, kteří už tady nějaký ten pátek jsou, což je většina z nás, vědí, jak se Klaus Heiner Lena eh, do své práce vždy vkládá a to si myslím, že nám musí působit radost. Mnoho otázek na jeho nezávislost jsou samozřejmě, eh, to jsou legitimní záležitosti a on musí odpovědět co nejjasněji ale myslím si, že obecně u kolegů, kteří zde v parlamentu hlasují a zároveň mají i nějaké finanční zájmy, že můžeme diskutovat i o jiných kolezích, protože já, když se někdy podívám, kolik mají těch vedlejších úvazků, tak to jenom tak na okraj tady si dovoluji poznamenat, že by možná stálo za to se si posvítit i na ně. Ale tady si myslím, že opravdu můžeme považovat za opravdové štěstí, pokud se nám pan Lejne přestěhuje do parlamentu, proto, do účetního dvora, omlouvám se. Ono tam máme opravdová očekávání vůči e, účetnímu dvoru. Já nevím, jestli patřím těm, kteří jej až tak obdivují, protože když já si někdy čtu ty jejich zprávy, tak si často říkám, no ti lidi, ty snad bydlí na Marsu ti vůbec nemají ponětí, jak žijí normální lidi. Oni posuzují tady nějaké procesy a vůbec neví, jak to v praxi vypadá. Já jsem eh, rovněž si přečetla to, o čem hovoří paní Gresle, ale zprávy o Evropském parlamentu ty čtu pravidelně a podrobně a tady musím upřímně říci, při nejmenším z 50% se tam projevuje, že ti lidi nemají ale zeleného ponětí, že oni prostě mají nulové znalosti o tom, jak parlament funguje. Takže mít tam někoho, kdo opravdu už byl poslancem, to je opravdové štěstí. My jsme tam měli velice vážené kolegy v minulosti, ale to byli um, europoslanci pouze velice, na velice krátkou dobu, anebo řeknu to tedy kulantně, uh, umírněné povahy, umírněného nasazení, což pro našeho kolegu Léného neplatí, rozhodně jeho tempo a nasazení je prvním, prvního řádu. Vy jste odpověděl panu Kalfinovi, panu eh, Zandergardovi, že musí být eh, přísnější kontroly. A to doporučil úřední dvůr a já bych si dovolila jít touto stopou. Když se něco neprosadí, když se něco nerealizuje z těch doporučení, neměl by účetní dvůr ově- prověřovat i to, zda jeho doporučení nebylo náhodou nesmyslné, protože to bohužel v podle mě alespoň přibližně v polovině těch případů opravdu platí. Ještě k zprávám o činnosti Evropského parlamentu. Moje otázka na vás. Jste optimista v tom smyslu, že ostatním členům účetního dvora budete schopen vysvětlit, jak Evropský parlament funguje, že například potřebujeme něco překládat, že si to takhle jenom nevymyšlíme, že to, co se tam kritizuje jako předražené nebo neefektivní, my opravdu takto potřebujeme. Budete jim schopen vylíčit naši existenci, naši poslaneckou činnost tak, aby se to stalo trochu normální, ty naše vztahy, aby to nebyl jako kontakt nikoli s Lucemburkem, ale s nějakou jinou planetou. Jako další se přihlásila kolegyně Andreasen. Thank you, eh, chair. I would... Děkuji. Já bych eh, si dovolila položit jednu otázku na pana Leného. Domníváte se, že Evropská komise na sebe bere eh, tedy zodpovědnost, že, která je zmíněna ve smlouvě, souvislosti s ochranou a kontrolou peněz evropských daňových poplatníků. Když eh, nadejde doba udělování absolutoria v této sněmovně, zaměřujeme se na eh, veškerá porušení a zodpovědnosti ze strany členských států. Já nechci hájit členské státy, ale domnívám se, že mnohé z těch problémů plynou ze skutečnosti, že evropská komise se plně nezhostila své zodpovědnosti, která jí, eh, kterou jí smlouva přisuzuje. Co si o tom, co si o tom myslíte? So, ich hab jetzt... Inge, bitte. Inge, prosím. Já bych si dovolila jenom jednou větou reagovat na to, co říká paní Rothberg. Já přece jen mi to nedá, abych si nezastala tady účetního dvora, protože pan Lene není všemocný. On tam nejde jako nějaký válečný rytíř, který bude hájit parlament před účetním dvorem. Chci poukázat na to, že my opravdu potřebujeme eh, tento Evropský účetní dvůr. Eh, my víme, že jste takovou tajnou představitelkou um, Eh, jiného výboru. Mně se to líbí, jak vy tady hovoříte, paní Rodberend, ale to je opravdu potřebná instituce. My máme už eh, živé kontakty s členy účetního dvora a máme tam i lidi, kteří jsou obeznámeni s obtížemi, na které naraží parlament, ale v jedné věci s vámi souhlasím, že by nám prospělo, kdyby on neměl sídlo v Lucemburku, protože přece jen je to taková oáza těch svatých, těch cnostných. Tak si tam někde jsou a někdy to vede opravdu k určité vzdálenosti. A já bych rád zvrátil znovu naši diskusi eh, na toho kandidáta, o němž tady vlastně je řeč. Já jsem po těch chválách paní Rodberend vlastně pošeptal panu Lénemu, zda to není taková otrávená pilulka. Jednu věc však chci um, dementovat, totiž, že eh, paní Rodberend je příliš na výboru pro rozpočtovou kontrolu, je tady takovým tajným zastáncem někoho jiného. To ne, ale jelikož už jsme vyčerpali seznam tazatelů, dovolím si jednu vážnou otázku, jednu polovážnou a jednu připomínku. Připomínka. Nás spojuje to, že nejsme ani jeden auditory, ale oba jsme vlastně v této úloze už byli nasazeni eh, v já, když se podíváte mm, na má sdělení zájmu, tak jsem byl za představitelem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 Deloitte Tuš, že jsem tam působil a že se tam eh, někomu eh, někdy nějaké rady udělovaly nebo se něco zkoumalo, že by tam mohlo dojít ke střetu zájmu, proto to tam mám a dokážu se vžít do situace, že to, co se konstatovalo ohledně tabákové směrnice, rozhodně nebyl projev střetu zájmy. Ale systém jako takový, že musíte vyhovět té neutralitě, to je dobré na druhé straně alespoň nás to nutí k tomu, abychom to vždy zkoumali, jakákoliv podezření. A takže je to lepší to mít prohlášení. A druhá věc, odcházíte. Já to chápu tak, že jako člen účetního dvora už nebudete ani členem té společnosti a nebudete pobírat žádné, žádný prospěch finanční z toho nebudete mít. A už nevážná otázka. Je, kdo bude vést koordinátory? Přijdeme tím o svého třetího křesťanského demokrata? kolik křesťanských eh, demokratů už eh, v účetním dvoru máme, kromě vás? Äh, äh, Ines, willst du, willst du noch mal... Ines, chtěla bys ještě teď k tomu něco říci? Už nyní, ano, hned. Dobrá. Tak jelikož se už nikdo nehlásí, tak prosím, zpravodajka ještě na závěr. Sí, muchas gracias. Ano, no, děkuji. Chtěla jsem říct, drahé přítelkyně Dagmar, že není vůbec dobré snažit se očerňovat evropské instituce, protože musíš se chovat k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k nám. Takže ty tady očerňuješ eh, účetní dvůr a oni dělají potom to tež, eh, pokud je o naše legislativní práci. Měli bychom se opravdu snažit přistupovat k ostatním tak, jak chceme, aby oni přistupovali k nám. A chci říct Jencovi, teď jsou tady dva kolegové, z křesťanské demokracie, kteří už odešli. Pan Lene by byl třetí a potom eh, jeden kolega ze sociálních demokratů, takže potom už by tam byli čtyři, čtyři s panem Lénem, čtyři členové účetního dvora, kteří byli dříve poslanci Evropského parlamentu, takže já si myslím, že to už je dobrá kritická masa k tomu, aby bylo možno nějakým způsobem eh, seznámit eh, účetní dvůr s parlamentem, ale myslím si, že v uplynulých letech se ty vztahy velmi zlepšily, chodili k nám, hovořili s námi. Čtyři hlavní body na závěr. Chci připomenout panu Lánemu, je to příležitost, není to kritika, je to příležitost vysvětlit, eh, jak to vlastně bylo. Pan Tobacco byla japonská firma, ale byla prostě v srdci případu Dali a já bych požádala, abyste v budoucnosti, pokud budete v účetním dvoře, abychom se k tomu postavili ještě opatrněji. Pokud budete tedy členem účetního dvora, tak eh, účení dvůr, když se bude zabývat nějakým tématem, tak je třeba zajistit, aby tam vůbec nemohl vzniknout žádný střed zájmu a bylo by dobré, kdybychom do budoucna takto fungovali. A v tomto smyslu jsem se vás chtěla zeptat na jednu věc. Vy jste právem říkal, a já to uznávám, že jste důležitým občanem svého města Düsseldorfu, navíc jste v dozorčí radě, zabýváte se také také konzultací, nebo jste tedy členem poradní rady. A mě by zajímalo, zda za všechny tyto poradenské a další činnosti pobíráte nějakou odměnu. Na to jsem se vás chtěla zeptat. Pokud jde o transparentnost, tak si myslím, že je to důležité, protože v tom vašem prohlášení z nic takového neobjevuje. A potom také ta prohlášení nebo tedy přiznání členů účetního dvora jsou pro nás důležitá a souhlasil byste s tím, aby se zveřejňovala pokud je o nezávislost, eh, už se o tom tady hovořilo. Vy jste, abych tak řekla, velké zvíře ve vaší straně CDU, nejen v Německu, v Düsseldorfu, ale i tady v tomto parlamentu stačí se podívat na všechny ty vaše kolegy, kteří vás přišli podpořit. Ale máme tady problém, když paní Gressle říká, že členové účetního dvora nám musí pomáhat name and shame, to znamená tedy identifikovat a ukázat na ty, kdo se dopustili chyby, tak máme problém s tím, že někteří členové účetního dvora si akorát eh, berou do úst eh, jižní země, které jsou v krizi. Německo v roce 2012 bylo jediným státem, který měl pozastavené dva regionální programy. Já jsem se chtěla zeptat, zda bude zajištěna ta rovnováha. Když ta druhá strana udělá nějakou chybu, tak aby se na to aspoň upozornilo, protože jinak začínáme mít pocit, že se zde začínají ty postupy name and shame používat jenom pro někoho konkrétně tedy pro ty jižní země, a to rozhodně není rovnoprávný přístup. Účetní dvůr potřebuje rozmanitost, různé expertízy, s tím já souhlasím. A to, že jste dobrým právníkem, je pro mě rozhodně dobré a souhlasím s tím s paní Rodberent. Ale jaké si myslíte, že by měly vypadaly, vypadat vztahy mezi účetním dvorem, to je tedy ta část, která nám má poskytovat služby, a potom tedy s národními dvory, protože to je konfigurace, která začíná vypadat eh, poměrně dobře. Ty národní dvory začínají požadovat poradenství, především pokud jde o mechanismus záchrany bank. Poskytují si rady vzájemně s účetním dvorem a pro nás by to měla být reference. Takže tam by mě také zajímal váš názor. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Srdečně díky. Zkusím to pořadě. Nejdříve děkuji paní kolegyně Rodbjern za její chválu. Samozřejmě, že se člověk cítí hned lépe, o tom není pochyb. Otázka zní, zda si někdy sám účetní dvůr někdy zkoumá, zda sám nespáchal nějakou chybu. Já jsem se už poučil z mnohých rozhovorů, že opravdu ta sebekritika tam je přítomna a že ta doporučení, která jsou někdy spochybňována, jsou rozhodně diskutována s postiženými. I když tady nechci skrývat, že sdílím váš názor, že někdy by nebylo na škodu trochu lepší eh, propracování a eh, prosoustažnění všeho z praxí. A mým přesvědčením je, že rozhodně mohu být nápomocný v tom, že zlepšíme vzájemné propojení, vzájemné kontakty. To už mám z Düsseldorfu tu zkušenost, že tvořím určité komunikační sítě, že um, propojuji a to o to se pokusím i zde. Další otázka pokud tomu správně rozumím. Takže to by byla ta odpověď paní Andreasen. Komise samozřejmě je odpovědná za rozpočet, to je jasně e, zapsáno ve smlouvách a nemůže se nijak vymlouvat, musí se té odpovědnosti zhostit, ale buďme realisty. Existují i problémy u e, těch DASů a tam velká většina evropských výdajů a stále více, už není ani zpravována na eh, úrovni Evropské komise, ale na úrovni členských států a nižších. A proto tam už je problémem to, že ta výdajová praxe v regionech a v členských státech eh, není přímo pod kontrolou komise, takže eh, otázka konkrétní je, že se nejedná ani o konkrétní problémy určitých států. Je to obecný problém a to je i důvodem toho, proč mám mezi jinými i tento nápad, že totiž odejdeme od konceptu eh, členských států, tedy národní úrovně, na regionální, protože tam se to pak dá lépe podchytit a jednodušeji řešit, což samozřejmě nic nemění na tom, že formálně opravdu komise nese odpovědnost za uh, rozpočtování. Otázka sídla, to byla otázka paní Gresle. V mnohých členských státech i ve Spolkové republice Německo je tradicí, že ty dvory ať už je to eh, dvůr, eh, tedy soud ústavní nebo účetní dvůr, je někde jinde. Tam jde o takový mentální odstup od toho denního zhonu takže to se zřejmě změnit nedá, proto eh, i když to vysí ve vzduchu, ani já to nevyřeším. Tam jde o jednomyslnost v radě a tam víme, že samozřejmě máme hostitelský stát, který se toho nikdy nevzdá a to je podobný problém jako Brusel, Štrasburg. Kolega Gajer ještě nakousl téma střetu zájmu a systému těch takzvaných compliance. Taylor Vessel samozřejmě má ten systém toho dodržování ducha eh, předpisů, ale o to vlastně ani nejde. Čili Nějaký podnik nás něčím pověřuje, dává nám mandát a my musíme zkoumat, zda to náhodou není ve střetu eh, s jiným mandátem, který už máme a pak toho nemůžeme přijmout. Ale u tabákové směrnice tam přece máme teoreticky tisíce podniků, které působí v tom odvětví, takže tam to ani není možné a proto to tam neexistuje a proto ten systém eh, toho eh, takzvaného compliance, toho dodržování souladu je a týká se pouze advokátní činnosti jako takové, takže a pokud by tam k tomu došlo, a tady zároveň odpovím i otázku paní Ajali, eh, k účetnímu dvoru, chci zamezit nikoli pouze opravdovému střetu zájmu, ale i zdání potenciálního střetu zájmu, takže tomu se opravdu budu věnovat, na to se soustředím. A E, musíme být stejně jako soudci úplně nezávislí a vlastně bychom to měli posuzovat ještě přísněji než nezávislost poslance. A proto tam jsou i ty předpisy a ty požadavky ještě přísnější než na poslance v této sněmovně. E, druhá otázka pana Gajera. Jasně odpovím. Ke dní mého nástupu kromě přátelských kontaktů, se kterými nejde nic dělat, v podstatě ukončím jakékoliv profesionální závazky, smlouvy a tak dále. A pokud nebudu po šesti letech znovu navržen mou vládou, tak eh, určitě najdu jinou činnost, jinou oblast, nevidím v tom problém, to je jednoznačné rozhodnutí z mé strany a rozhodně se cítím povinen. A pak kacířská otázka, kolik je tam e, členů politické skupiny EPP v účetním dvoře. Čtyři z 28 pokud bych já byl i potvrzen ve funkci, tak tam budou čtyři e, bývalí poslanci, a je to jedna sedmina, to vám mohu matematicky propočítat a je to ještě v rámci únosné. Je to ale na národních vládách. Byly časy, kdy tam nebyly téměř žádné sociál-demokratické vlády, nyní už máme sociální demokraty a je to vyváženější a nepovažuji za vyloučené, že se tam ta rovnováha mezi socialisty a demokraty ustálí a že to bude vyvážené. Já bych proti tomu nic neměl. A ještě zbývající otázka paní Ajali s tím zdáním, na to jsem odpověděl. Pobírání eh, odměn. To se můžete dočíst v mém prohlášení zájmu, tam najdete u té advokátní praxe, u těch ostatních ne, tam je důvod jednoduchý. U partnerských smluv je obvykle, že se nesmí ani provádět žádná vedlejší výdělečná činnost, čili peníze, které plynou z činnosti jiné, jsou jakoby odstoupeny uh, Eh, té společnosti, té kanceláři, čili vše jde do té society a tam, když se pak rozdělují zisky, tak se to rozdělí rovnoměrně mezi partnery. A stejně tak zde, například, když máme ty dozorčí rady a vedlejší rady, já mám například v rámci Araku, to je ta pojišťovna, já z toho osobně nic nepovídám a je to v rámci eh, toho, co má jako zisk eh, Taylor Wessing tam zaknihováno. Myslím si, že jsem byl stejně podrobný u odpovědí, jako byly podrobné otázky a všechny právě, když jste partnerem v advokátní kanceláři, tak ten systém funguje tak, že jakákoliv eh, činnost, jakýkoliv finanční prospěch eh, proudí, eh, teče do jejich pokladny. Co spolupráce se státy. To si myslím, že se už zlepšilo. To už můžeme vysledovat z těch peer reviews, které eh, vypracovali národní účetní dvory a právě i ze zkušeností se poučujeme vzájemně. To se musí ale ještě dále prohloubit, to se musí rozvinout. Ta tradice už existuje, můžeme ji pod, dále podpořit. Spolupráce v této oblasti bude pouze ku prospěchu, můžeme být rovněž méně byrokratičtí, efektivnější. Pro mě by to mělo konkrétní těžiště. Já se domnívám, že každý člen účetního dvora by měl mít těsnější kontakty s členy svých národních účetních dvorů. To já učiním hned po nástupu do funkce, navštívím eh, své národní účetní dvory a dokonce i regionální v Německu a pokusím se v průběhu eh, první prvního roku navázat intenzivní kontakty tak, abych mohl lépe spolupracovat se svými kolegy tam a budu se snažit vybízet i ostatní členy, pokud to už tak nedělají, šli stejnou cestou a pokusili se lépe, intenzivněji spolupracovat se svými protěžky na národní úrovni. To si myslím, že je vše. Děkuji panu Lénemu. Zdá se, že jsme dospěli ke konci tohoto bodu pořadu jednání. V této režii se počíná s tím, že jdeme bezprostředně, přecházíme k tomu, abychom rozhodli. Ale k tomu musíme vyloučit veřejnost, což znamená, že u těchto voleb budeme jednat in kamera, tedy s vyloučením veřejnosti. Proto se obracím se žádosti na všechny, kteří nejsou přímo poslanci, kteří jsou ať tlumočníky, asistenty, překladateli, eh, pracovníky, zaměstnanými a my vám posléze